ven. Mm, rád bych řekl, že to nebylo úplně v souladu s tématem naší rozpravy, ale i přesto vám za vaše vystoupení děkuji. Takže prosím, prosím o klid sále. A následujícím je Carle, Carlo Coelho, prosím. Děkuji, pane předsedo paní ministrině, pane komisaři Kingu. V květnu v evropských volbách si občané eh, vyberou, jakou Evropu chtějí v budoucnosti. A jejich volba musí být svobodná. Nebuďme naivní. Existují lidé, kteří chtějí zničit evropský projekt, existují vnější síly, které chtějí podkopat EU a mají také své spojence eh, zde uvnitř. Jak to bylo vidět v posledních volbách jsou připraveni použít veškeré zbraně, které mají k dispozici, především v digitálním světě. Evropané si jsou eh, vědomi eh, tohoto nebezpečí a velké procento občanů eh, je si vědomo těchto nebezpečí, například dezinformací a 55 se bojí politických interferencí online. Musíme eh, zajistit eh, bezpečnost infrastruktury našich eh, volebních systémů, musíme předcházet jakýmkoliv útokům na počítače, musíme chránit údaje našich občanů a zároveň musíme požadovat od internetových platform, aby dodržovaly vysoké standardy. Musíme bojovat proti dezinformačním kampaním, proti falešným zprávám, musíme vyzývat tradiční média i sociální média, aby byla odpovědná. Svoboda, demokracie a právní stát to nejsou nejsou jenom hodnoty EU, je to součást naší identity. Je to identita, kterou někteří chtějí zničit novými zbraněmi. Je třeba bránit eh, tuto, eh, tyto hodnoty a to je naše povinnost. Demokratů. Děkujeme a nyní to bude za SAD, pane Eugen Freund. Mnohokrát děkuji. Na začátku bych chtěl říci, že toto není žádná stranická záležitost. V podstatě bychom my všichni měli být sjednoceni v boji proti falešným zprávám a dezinformacím a propagandě. Nicméně obávám se, a to je také to, co řekl pan Telička, že členské státy si nejsou vědomy těchto problémů a nevěnují eh, dostatek pozornosti nebezpečím, které z toho vycházejí. A budu pokračovat eh, v Němčině. Eh, digitální prostředí eh, které vzniklo v posledních letech, přináší eh, sebou celou řadu pozitivních změn. Na druhou stranu ale celá řada ehm, ehm, těch, kteří bojují proti demokracii, tak získává zbraně. Dochází k manipulacím veřejného mínění prostřednictvím sociálních platform a internetu. V podstatě situace je eh, taková, že dochází k ovlivňování demokratických voleb. A to bude nebezpečí také eh, v evropských volbách. A když se objeví falešná zpráva, trvá to určitou dobu, než eh, tuto zprávu někdo vyvrátí. K tomu přichází také technický pokrok Nesmíme eh, zůstat pozadu vůči technickému pokroku. Klasická, eh, klasická sociální média, jako je Facebook, Instagram a Twitter, eh, nejsou jediná. Existuje také třeba WhatsApp. Všechna tato média hrají někdy pochybnou úlohu. Šíří propagandu a to zcela novým způsobem. Chce Evropská unie chránit eh, legitimitu evropských voleb? Potom ano. Pokud ano, potom si musí být vědoma těchto nebezpečí. Evropa potřebuje eh, jasnou silnou strategii, eh, která bude bojovat proti šíření falešných zpráv, lží a proti manipulování veřejného mínění. Děkuji. Děkuji vám. Pane kolego Freunde, je zde modrá karta, pokud přijímáte, Dobře, tak pan Rübich, prosím vaši otázku. Eh, Já bych chtěl poděkovat kolegovi Freundovi, protože myslím, že dobře poukázal na problematiku. Víme, že tento týden a budeme hlasovat o kybernetické bezpečnosti, o aktu o kybernetické bezpečnosti. Je třeba, aby všechny členské státy učinily odpovídající opatření. A panel pro technologické hodnocení STOA v Evropském parlamentu se také věnuje kybernetické bezpečnosti. Domníváte se, že tato opatření pro Evropskou unii stačí nebo je třeba v této oblasti dělat více? Máte slovo na odpověď. Já se domnívám, že eh, nikdy, eh, pane kolego Rybiku, není možné udělat eh, dost proto, abychom bojovali za kybernetickou bezpečnost. Já myslím, že eh, když nyní hovoříme o evropských volbách, ehm, hovoříme o tom tématu relativně eh, pozdě. A tomuto tématu budeme muset eh, věnovat pozornost i po evropských volbách. Nicméně víme, jak to dopadlo při hlasování o Brexitu či při prezidentských volbách v Americe. Děkuji, pan Zambasky má minutu pane předsedající Děkuji, pane kolegové, poslanci Evropského parlamentu. Není pochyb o tom, že naše demokracie je něco, za co bychom měli bojovat. Je také jasné, že celá řada eh, zástupců této instituce mm, má obavy z toho, že eh, volby ovlivní nějaké vnější faktory například extrémní pravice a další pravicové síly. Tyto síly jsou skutečně drzé a arrogantní. Co se snažím říci, když nějaká strana bude úspěšná ve volbách, eh, není eh, možné, aby eh, to byl výsledek manipulace vnějších aktérů. Víme, že eh, ruské manipulace, ruské ovlivňování voleb eh, ovlivnily eh, prezidentské volby v USA. Když hovoříme o výsledcích voleb, je důležité, aby tyto výsledky odpovídaly vůli lidu. Paní Šáke, děkuji pane předsedo, komisaři, kolegové. Demokratické právo evropských občanů je ohroženo, a protože zde existuje nebezpečí ehm, hackerů, eh, že ovlivní evropské volby. A, a tak eh, občané nebudou moci eh, nezávisle hlasovat, protože budou vystaveni falešným zprávám online. A ať už jde o třetí státy nebo jiné aktéry, musíme být ehm, obezřetní. A musíme také spolupracovat s Facebookem, Googlem, Twitterem a dalším. A bez ale nezávislého e, nezávislé kontroly algoritmů nebude náš boj úspěšný. A je e, nepřijatelné e, to, jaká je současná situace. Musíme jednat. Například ministerstvo eh, USA pro eh, bydlení eh, zažalovalo Facebook kvůli diskriminaci. Musíme zajistit to, že to, co není povoleno offline, nesmí být legální ani online. A rovněž je třeba podívat se na cílené inzeráty a další moderní technologie. Všechny politické strany Evropy zde musí postupovat společně, musíme převzít odpovědnost. Ehm, vyzývám eh, kolegy, kteří budou kandidovat do Evropského parlamentu, aby podepsali eh, volební prozbu EU. Jede nám o to, abychom převzali odpovědnost a zabránili boji a zabránili zasahování hackerů. Evropa bude jenom tak silná, jak bude silný její nejslabší článek. Děkuji, pan Tarant má slovo na minutu. Děkuji. Integrita volebních systémů je nutná. Ale co je ještě složitější a důležitější, je zajistit integritu voleb jako takových. Musíme zabránit nelegitimní manipulaci eh, voliči firmami jako třeba eh, Cambridge Analytica nebo Aggregate IQ. Souhlasím zcela s kolegyní Scháke v tom, co říkala před chvílí. Všem eh, rád bych zdůraznil, že Facebook je obrovská firma, a my jako tvůrci legislativy bychom měli zvažovat nějaká opatření za tím účelem, aby Facebook byl odpovědný za to, když třeba předá data nějaké třetí straně, třeba firmě Cambridge Analytica, kterou jsem zmínil. Když už ta data někde jsou, tak tam jsou, není možné je jakkoliv stáhnout nebo vrátit zpět do toho pomyslného pytle, lze je do nekonečna duplikovat, kopírovat a tak dále. Eh, v tomto smyslu jsou ty datové sady eh, něco jako jaderný odpad a proto musí Facebook svá uživatelská data velice pečlivě kontrolovat. A nebo, něco, nebo s nimi dělat něco jiného podle pravidel, jaká musí rozhodnout tento parlament. No. A nebo můžeme kolegové z Facebooku odejít, budeme lepší lidé, já jsem to udělal a je mi hned lépe. Děkuji, pane Tarande. Je zde modrá karta, takže paní Grapíny stimate coleg ați spus printre altele și sunt de acord că sunt manipulări făcute de. Děkuji za slovo. Pokud jde o manipulace například různého charakteru nebo různé platformy a problémy, vy jste se zmínil o tom, že nemáte rád Facebook. Ovšem, musíme zároveň podporovat té digitalizaci, musíme věřit v digitalizaci. Čili co máme dělat, co můžeme udělat, pokud Facebook i přes to, že jsme je varovali, drží na své platformě různé falešné účty, neblokuje. Jak můžeme eliminovat tato rizika ze strany Facebooku, především v, ob- v tomto období před volbami? Děkuji. Vaše reakce, pane Tarande? No, kež bych byl tak chytrý, abych mohl správně odpovědět. Eh, zkrátka souhlasím s tím, co říkala paní kolegyně. To, co není povoleno offline, by nemělo být povoleno ani online. Já jsem smazal svůj účet na Facebooku, protože většina těch komentářů byla něco ve stylu zabiju tě hajzle. Já nevím, proč bych s tím měl souhlasit, tak já jsem to smazal a teď se ti lidé můžou pozabíjet mezi sebou, dokud nedojdou k závěru, že i oni musí z Facebooku odejít. Nechci říct, že digitalizace a sociální média by se neměly dále rozvíjet, ale musí to být nějakým způsobem ovládáno. Musí to zůstat zůstat prostorem pro lidi, spíš než nějakým násilným, nelidským čímsi. Ne, nevím ani, jak to nazvat. Je to, myslím, slovo na čtyři písmena v angličtině alespoň. Eh, děkuji, pan Lebreton. Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedající. Evropské volby musí být svobodné a musí být vyvážené. Takže já jsem rád, že Rada přijala text, který chce bojovat proti dezinformacím a možným kampaním. Vytvoření evropské sítě spolupráce v tomto ohledu je rovněž pozitivní věc, protože bude dojde k výměně informací mezi členskými státy a nebude to ohrozovat jejich suverenitu. Ovšem, evropské instituce by se měly být na pozoru, aby nedošlo k nějaké, pokud jde o kyber bezpečnost, aby nedošlo k nějaké cenzuře na těchto sítích, aby nedošlo k určitému omezování informací. Národní strany mají právo kritizovat Evropskou unii a dokonce ji navrhovat vyměnit ji Evropou národů. Nesmíme zapomínat No, že když budeme ohrožovat politickou eh, svobodu, eh, tak to bude znamenat vlastně ohrožení celé evropské demokracie. Děkujeme. Pane Radeve, vy máte minutu a půl. Děkuji, pane předsedající. Pane komisaři, dámy a pánové, v nedávné době se mezinárodní scéna hodně změnila. Zažili jsme celou řadu kybernetických útoků, vedených jak vládními, tak nevládními aktéry během volební kampaně v USA, Francii a tak dále a tak podobně. Tyto útoky mají za cíl vytvořit chaos, mají za cíl schromit demokratický proces. Podkopávají důvěru a výsledky a procesy demokratických volebních soutěží. Ale Eh, na tom vidíme, že naše volební systémy jsou zranitelné. Stačí jedno kliknutí a zhroutí se. Evropský parlament je nejdemokratičtější instituce, jakou v Evropě máme. A eh, tím pádem je naší povinností zajistit, aby volby do něj proběhly bez obstrukcí, bez problémů, bez eh, kompromitované legitimity v důsledku kybernetických útoků. Potřebujeme evropskou snahu za účelem výměny informací ohledně potenciálních hrozeb a musíme být také dostatečně připraveni a to mám na mysli tedy hlavně národní orgány pro kyber, kybernetickou bezpečnost. Proto vítám to nedávné cvičení, kde se potkali zástupci národních kyberbezpečnostních orgánů, zástupci Evropského parlamentu, komise a Evropské agentury pro kybernetickou bezpečnost. Je potřeba provádět podobná cvičení i na úrovni členských států, tak aby každý členský stát byl náležitě připraven reagovat na potenciální kybernetický útok, ať už před volbami nebo během nich. Jednu věc si musíme říci jasně. Pokud volby, byť třeba v jednom členském státě, budou spochybňovány, bude to mít dopad na celé evropské volby. A to by byl bezprecedentní úspěch všech těch, kteří chtějí Evropskou unii oslabit a rozdělit. To nesmíme dopustit. Děkuji. Děkuji, pan Kofot. Má minutu. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za tuto velice důležitou rozpravu. Myslím, že je pro nás zásadní, protože jsme jedinou institucí, která přímo zastupuje občany EU. Chceme bránit jejich právo volně hlasovat v evropských volbách bez jakéhokoliv eh, ovlivňování eh, zvenku. Myslím, že nemůžeme být naivní. Eh, v minulosti proběhly útoky na eh, naše volby v Evropě a myslím, že v budoucnu to bude pokračovat. Eh, platformy musí být transparentní a odpovědné a musí respektovat právo, které platí v normální společnosti. Musí platit také online. Chtěl bych říci, že Demokracie je také způsob eh, života, životní styl. Je třeba, aby všechny politické eh, strany se držely pravdy, aby bojovaly proti falešným zprávám, proti manipulaci eh, voleb a tak společně ochráníme evropskou demokracii. Děkuji, pan Karim, minuta. Thank you, Mr. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. A Evropskou unii pokryla síť a v podstatě eh, všechny členské státy byly eh, dotčeny. Falešné zprávy se šíří na této síti. A, a někteří političtí aktéři, a, kteří se sem eh, dostali a v důsledku falešných zpráv, a, jsou zde s námi. A lidé jako Cardeward, James O'Brien. A a e, další. A e, to jsou e, lidé, kteří se dostali k moci prostřednictvím falešných zpráv. A také zde máme stranu Brexitu. A PayPal zjednodušuje tok peněz do Evropské unie a do kapes Nigela Faráže a já ho žádám, aby jako poslanec tohoto parlamentu vysvětlil parlamentu, odkud jeho peníze ve skutečnosti přicházejí. A děkuji. Pan Faria na minutu 30. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Evropská unie si eh, dlouho volila nejhorší cestu bojovat proti dezinformacím a předstírala, že dezinformace neexistují a to navzdory eh, skandálům eh, v Cambridge Analytica, navzdory algoritmům, algoritmům Google a Facebooku. My ale musíme bránit evropskou demokracii. Musíme zabránit eh, šíření populismu a eh, nenávistných eh, vyjádření. Ovlivnění nadcházejících voleb prostřednictvím falešných zpráv a populismu a kybernetických útoků, to je něco, co se může objevit. Takové to nebezpečí existuje. Víme, jakým způsobem byla financována kampaň eh, pro Brexit, právě to zmínil kolega. Eh, rovněž eh, prezident Putin se snažil zasáhnout do francouzských voleb v roce 2017 a rovněž Číňané se snažili zasáhnout do voleb v Evropě. Kybernetický prostor nemá žádné hranice. A to představuje nebezpečí pro Evropskou unii. Potřebujeme zabránit tomu, aby Kremlin, e, stejně tak jako Číňané, e, zasahovali do evropských voleb. Paní Breso má minutu. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové a kolegyně, pane komisaři. Masové používání internetu a digitalizace naší ekonomiky vytvořili, jak jste mnoho, mnozí řekli, novou strategickou e, nouzovou situaci v které je potřeba zajistit všem občanům a ekonomickým subjektům možnost růst a fungování na ochráněných digitálních eh, kolbištích. Aktuálně diskutujeme o dalším rozvoji sítí páté generace, jsou zde určitá rizika a možnosti, jak do nich může zasahovat Rusko nebo Čína. To souvisí také s příštími evropskými volbami. Co se týká těch voleb, ta, ta hrozba je velice reálná. Veřejné instituce v Německu, Estonsku a v jiných zemích již byly předmětem takovýchto koordinovaných útoků. Z toho důvodu máme odpovědnost reagovat na toto nebezpečí. Proto komise navrhla legislativní balíček v této věci, na ten se díváme velice dobře, ale Evropská unie bohužel je tak nějak o krok pozadu. Máme před sebou velký úkol, bude potřeba hodně investovat, bude potřeba důrazně posílit koordinaci mezi členskými státy a bude potřeba se nutně vyhnout tomu, aby docházelo k takovým interferencím, jako jsme viděli v minulosti v případě Cambridge Analytica. To je cíl, který musíme plnit všichni společně. Děkuji, paní Bresso. Kolega Ronen, kolegyně Ronen Lerner, prosím, minuta. Děkuji mnohokrát. V rámci svobodných demokratických voleb mohou občané vyjadřovat svou vůli a tím pádem určovat, jakým směrem se bude ubíhat politika v příštích letech. Nadcházející evropské volby budou naprosto zásadní, protože Evropská unie se nachází na křižovatce vzhledem k migrační krizi a vzhledem k Brexitu. Bez ohledu na naše různící se názory jsem si jistá, že se všichni shodneme na tom, že je potřeba, abychom chránili demokracii. Pouze občané by měli být těmi, kdo bude rozhodovat o budoucím nasměrování EU. Zahraniční aktéři, jako třeba cizí státy nebo jednotlivci, se mohou snažit ovlivnit výsledky voleb tím, že například budou šířit dezinformace, tím, že budou používat různé technické nástroje, nebo že budou páchat um, hackerské útoky nebo útoky typu denial of service, což je potřeba detekovat a včas tomu předcházet. Motivace takovýchto útoků může být také ovlivnění myšlení lidí, eh, ovlivnění důvěry ve volby. To je potřeba také si připomínat. Lidé musí mít důvěru v politický systém, pakliže chceme zvýšit volební účast, která se v mnoha zemích pohybuje na velice nízké úrovni. Děkuji. Děkujeme vám, paní kolegyně

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Zajištění integrity evropských voleb je zásadní. Znamená to, že média musí zajistit diverzitu jednotlivých názorů. Pokud dojde k jakékoliv cenzuře, pokud se budou snažit zabránit některým názorům, tak právě to vede k falešným, falešným informacím falešným zprávám, protože neumožní to, aby byla řečena pravda. Já jsem mnohokrát odsoudil tu skutečnost, že my například moje hnutí, já osobně nemáme rovný přístup k médiím v Řecku. Náš hlas tam nezazní. My jsme byli vytlačeni z tohoto mediálního prostoru. Dokonce ani ve, eh, v průzkumech veřejného mínění na dotaznicích moje strana není zmíněná v těch dotaznicích, které občané obdrží. Toto znamená umlčování mé strany. To není demokracie. Svobodné evropské volby tak to nemohou proběhnout. Toto je věc, kterou jsme několikrát eh, odsoudili. My za EKR zaslali jsme dokonce i dopis řeckým médiím a společnostem, které provádějí průzkumy veřejného mínění, dokonce i ministrovi vnitra. Pane komisaři, nyní žádáme, abyste zasáhl vy, protože žádné svobodné volby nikdy neproběhnou, pokud ne, ne bude v Řecku umožněna svobodná výměna názorů. My jsme byli umlčeni. Děkuji, pan McAllister, minuta 30. President, commissioner, ladies and gentlemen, dear... Pane předsedající, vážený pane komisáři, dámy a pánové, já jsem předsedou AFETu a právě proto bych chtěl hovořit o zahraniční dimenzi, která se týká integrity nadcházejících evropských voleb březnu plenární zasedání přijalo druhou zprávu ohledně evropské strategické komunikace, která bojuje proti propagandě ze strany třetích stran. Zdůrazňuje se tam svoboda projevu, svoboda mm, vyjadřování, pluralita médií a identifikovali jsme tam moskevskou agresivní kampaň jako hlavní zdroj dezinformací. Proto jsem rád, že SVČ zvýšila počet zaměstnanců eh, tří strategických pracovních skupin, které budou lepším způsobem schopny tímto eh, díky tomu analyzovat veškeré informace souhlasím s mnoha kolegy, kteří tvrdí, že ať už děláme cokoliv na národní a evropské úrovni v obraně našich hodnot a boji v kyber eh, proti hm, těmto nešvárům kyberprostor, v kyberprostoru, pokud jde o naše volby, že hm, nemůžeme vyhrát, pokud nebudeme spolupracovat s občanskými organizacemi, sociálními platformami, soci, eh, médií, hm, mediální sférou a zároveň musíme zlepšit a v neposlední řadě i to, jakým způsobem komunikujeme o našich hodnotách a politikách evropského charakteru. Děkuji. Je zde otázka modré karty, pane kolego, přijímáte? Sí. Prego, onorevole Golniš. Ano, takže pan Golniš, vaše otázka, prosím. Merci. Děkuji, děkuji, děkuji, pane Alexere a děkuji i vám, pane předsedající. Pane Megalistere, vy jste hovořil o falešných zprávách, které přichází z Moskvy. Já osobně nemám mnoho takových příkladů, já nejsem nějakým advokátem ruské vlády. Ale pokud jde o falešné zprávy, pokud jde o Rusko, je to srovnatelné s tím, co se například eh, děje ze strany eh, Spojených států amerických, jejich vlády, pokud jde o OSN. Colin Powell, jak víme, tam tvrdil, že chemické zbraně hromadného ničení mm, tam existovaly a v podstatě vlastně eh, víme, že neexistovaly a že tam v podstatě to, byly, to byla vlastně falešná zpráva. Děkuji. Takže odpověď, pane Mekalistre. Ano, pane kolego Golniš, dovolte mi reagovat německy. Dám vám upřímnou odpověď, tak jakou čekáte. Je mi jasné, že zástupce francouzských pravých nevynechá žádnou příležitost, aby obhajoval Rusko v jeho činnostech. Dovolte mi říci něco, co zaznělo už v našem březnovém usnesení. Máme masivní pokusy ze strany Ruska podkopat naši evropskou jednotu. A není náhodou, že právě pro ruské strany, jako je ta vaše, eh, mají z Ruska podporu. Měl byste se stydět za to, že tady takovouto činnost hájíte. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. A teď eh, catch the eye. Kolega Kelly, minuta. Eh, Toto je skutečně velice dobře načasovaná diskuze. Evropské volby nás čekají za šest týdnů. Rád bych poděkoval komisaři Kingovi za jeho návrhy a zároveň za úsilí, aby reagoval na tuto nesmírně zaklidňující situaci. Ano, Mark Zuckerberg zde vystoupil v Evropském parlamentu a řekl, že došlo k takovému zásahu nebo snaze o tyto zásahy a že to bylo ale eh, potlačeno a my proti tomu musíme i nadále bojovat. 116 milionů falešných účtů, o tom jsme hovořili. A, no, no, pan Tarant eh, možná rovněž bohužel měl někdo jeho jménem vytvořil takový falešný účet. Asi bychom měli monitorovat eh, tyto záležitosti ještě předtím, než se z ní stanou účty, například pokud jde o vaši identitu, heslo ještě předtím, než využíváte sociální platformy, sociální média, protože nejenom, že jsou tam eh, falešné účty, ale v podstatě potom vlastně budete moci dělat bez jakéhokoliv postihu téměř cokoliv. Děkuji. Kolega Rozáty má minutu. Vážený pane předsedající, vážený pane komisaři toto je velice dobře načasovaná zpráva, mnoho řečníků se o tom zmínilo. Ano, my máme mnoho důkazů, mnoho signálů nepřátelských zásahů. A to různé příklady evropské volby, ale i mimo Evropu ze strany ruských trolů, ze strany mm, těch, kteří nebo proti těm účastníkům voleb, kteří se jim nejlíbí. Je to je praxe, která podkopává důvěru našich občanů v Evropskou unii. My prostě musíme jednat, my nemůžeme stát eh, a zavírat oči před těmito praktikami. Rád bych vám řekl, pane komisaři, že výměna informací nebo osvědčené praxe, to je samozřejmě v pořádku, ovšem to nestačí Musíme být mnohem více odhodláni v boji proti těmto praktikám. Proto vítám prohlášení ohledně vytvoření pracovní skupiny která se zaměří na tuto problematiku a že bude posílena personálně. Musíme to brát vážně, protože jinak to bude hrozba jednoty a integrity celé Evropské unie. Děkuji. Pan kolega López Aguilar, prosím. Minuto. Pane předsedající komisaři Kingu, svoboda projevu eh, neznamená, že budete někoho urážet. A zároveň svoboda informací eh, neznamená, že budete manipulovat informace. Otevřená společnost eh, je zranitelná, stejně tak jako demokracie. A my demokraté to víme. A z tohoto důvodu je nutné s ohledem na kybernetickou revoluci, aby se demokracie bránila kybernetickou strategií jak nám ji eh, představil eh, komisař zde v parlamentu. Je třeba bojovat proti eh, falešným zprávám, proti hybridním válkám, proti trolům a falešným profilům na internetu. Je třeba, abychom měli debatu, která bude plná realistických informací. To chceme my Evro, Evropané, ehm, my, kteří jsme pro Evropu. Chceme, aby budoucnost Evropy eh, se odehrávala eh, na základě otevřené, informované eh, diskuze plné faktů. To je naprosto zásadní záležitost pro budoucnost Evropy. Paní Tomasič na jednu minutu. A děkuji, děkuji, pane... za slovo, vážený pane předsedající. Pro evropskou demokracii je zásadní, aby bránila jakýmkoliv snahám o zásahy do našich voleb, a to na všech úrovních, včetně evropských voleb. Musíme udělat vše proto, abychom zajistili transparentní volební proces, který bude využívat bezpečné nástroje, ověřitelné nástroje. Ovšem pro evropskou demokracii Není méně nebezpečné obvinovat z politických změn v Evropě Rusko, Spojené státy nebo jiné globální partnery. Obávám se, že po volbách bude můžeme bohužel žít mezi federalisty v takovém pocitu deziluze eh, podobné, jako eh, v současné době zažívají lidé v Američané. Právě toto vedlo k tomu, že Velká Británie opouští Evropskou unii a tyto síly budou hm, potrestány. Nechceme superstát, chceme nezávislé státy a naši lidé to potvrdí ve volbách. Děkuji paní Miranda na minutu. Gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Dnes dopoledne mě na Twitteru um, na mě zautočili prostřednictvím falešného profilu. A také mě kontaktovali prostřednictvím falešného profilu na Facebooku. A to mě znovu upozornilo na to, jak důležitá je tato rozprava, kterou máme dnes na pořadu jednání. Dochází k útokům na demokracii. A pane komisaři, eh, procházíme kybernetickou válkou. Je třeba eh, předcházet rizikům souvisejícím s dezinformacemi a falešnými zprávami. A kybernetická bezpečnost eh, je zásadní a také na Facebooku. Facebook spronevěřil řadu osobních údajů uživatelů. Eh, chceme zabránit eh, zasahování eh, do evropských voleb. Takovéto zasahování vždy podporuje strany extrémní pravice. Jsou to strany, které podporují prosazují xenofobii a rasismus. A takovouto diskuzí procházíme v současné době ve Španělsku. Také je třeba eh, spolupracovat s platformami. A je třeba zajistit, aby to, co není povoleno offline, nebylo povoleno ani online. Je třeba zde mít jasná pravidla. Děkuji, paní Grapíny má minutu. No če? A ona tu není, aha. Takže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 Déle než dva roky jsem pracoval v komisi, která, v výboru, který se věnoval problematiky terorismu a bezpečnost sítě, to bylo něco, čemu jsme se často věnovali. Kyberbezpečnost, to je jeden z nejvážnějších problémů. Rád bych zdůraznil, že zde máme informace o tom, že teroristé jednají nejenom prostřednictvím konkrétních um, například výbušných materiálů, ale například i výbušninami v rámci uh, falešných zpráv, například i v průběhu voleb. A ještě jeden důležitý eh, prvek eh, hovořili jsme například i o oznamovatelích, eh, to znamená jednak ochrana těch, kteří poskytují skutečné informace o stavu veřejných institucí, to je důležité, ale zároveň je důležité bojovat proti těm, kteří vytváří falešné zprávy, falešná obvinění, falešné informace nebo například i informace, které se týkají právě politických stran a jednotlivých osob. Pokud, bezpečnost, pokud chceme bezpečnou Evropu, musí být bezpečný i náš volební systém. Nemůžeme eh, skutečně krýt eh, takové činy. Zásadní je, aby evropské instituce reagovaly, aby reagovaly naše vlády proti zásahům, vnějším zásahům do našich voleb, ale zároveň musíme vzdělávat naše voliče, aby mm, byli bdělí v tomto ohledu. Děkuji. Děkuji a teď prosím o reakci komisi, tedy pane Kingu, máte slovo vy. Děkuji mnohokrát, pane předsedající, děkuji všem za tuto debatu. Zareaguji pouze na dva body, když dovolíte. V první řadě padla tady celá řada poznámek, zejména tadyhle zezadu, že v nějakém smyslu ta práce, kterou odvádíme v boji proti dezinformacím, je proti svobodě projevu, že nějakým takovým způsobem je to vlastně cenzura. Já bych chtěl říci naprosto jasně, jak to je. My jsme nikdy nenavrhovali a nikdy nenavrhneme, že je něčí odpovědnost, ať už nějaké eh, veřejné instituce nebo soukromého subjektu, eh, že bude nějak hodnotit, že daná informace je buď špatná, dobrá nebo, nebo jiná. To, co chceme v tom kodexu zavést za opatření, jsou všechno opatření na větší transparentnost politické rozpravy. Větší transparentnost ohledně původu konkrétních informací. Odkud ty informace jsou? Abychom my jako občané byli lépe informováni a abychom ty informace mohli lépe vyhodnotit a mohli si na ně udělat vlastní názor. O to jde v těch opatřeních, která v tom kodexu prosazujeme. Chceme větší transparentnost ohledně reklamy, ohledně sponzorovaného obsahu, chceme řešit problém robotů a falešných účtů a chceme eh, efektivněji využívat takzvané fact checkery, to znamená ověřovací software, aby probíhala aby probíhal ten dohled eh, nad sociálními médii, abychom věděli, co se na těch platformách děje. Chceme efektivní nápravu, pakliže eh, se objeví nějaké prokazatelné dezinformace. A pro mě je právě toto základní prvek obhajoby svobody projevu a svobody rozpravy a to je nahony vzdáleno jakékoliv eh, cenzuře nebo čemukoliv podobného. A to druhé, na co chci reagovat, je význam naší kybernetické odolnosti. Musíme se chránit proti kyberútokům, proti různým interferencím v kyberprostoru. To je naprosto zásadní. Je to právě proto, eh, že vy jste hlasovali, že, že, proč je tak důležitý ten eh, akt o kybernetické bezpečnosti, který jste vy sami schválili. A jak tady celá řada eh, diskutérů řekla, teď je potřeba tento akt implementovat. Já vás mohu ujistit, že my na straně komise uděláme vše, co bude v našich silách, abychom eh, co možná zajistili nejefektivnější implementaci právě tohoto aktu. A doufám, že i vy podpoříte Eh, ta kompetenční centra pro kybernetickou bezpečnost a výzkum v oblasti kybernetické bezpečnosti, což bude podkladem pro naši budoucí kybernetickou odolnost. Musíme chránit naši kritickou digitální infrastrukturu, to znamená eh, ten základ, na kterém fungují naše digitální životy, na, na jakém funguje naše digitální politická debata. A právě proto je tak důležité, abychom měli ta opatření pro screening FTI, Eh, abychom měli ta opatření pro bezpečnost IP adres, tak aby lidé chápali, eh, že toto je důležité téma, že nelze hodnotit digitální infrastruktury na základě kolik, toho, kolik nás stojí, ale musíme do toho integrovat také otázku bezpečnosti do těch rozhodnutí. Abraham Lincoln kdysi řekl, že volby patří lidem, je to totiž jejich rozhodnutí a my musíme zajistit, aby to tak zůstalo i nadále. Děkuji vám. Děkuji vám, pane komisaři Kingu. A teď má slovo paní ministrině Čot. Děkuji, děkuji, vážený pane předsedající, vážení poslanci, poslankyně, dámy a pánové. Je naší povinnosti chránit naše volby, ale zároveň respektovat základní práva, svobodu projevu, médií a združování. Nechceme být nějakým ministerstvem pravdy, ale nesmí být naivní. Tyto volby nebudou business as usual a naši občané mají právo zvolit si svobodně. Ochrana voleb je klíčem k ochraně našich evropských hodnot. Evropské instituce a členské státy vynaložili veškeré úsilí k přípravě voleb. Potřebujeme spolupracovat, potřebujeme si vyměňovat informace, potřebujeme osvědčenou praxi, výměnu osvědčené praxe a samozřejmě musíme mít instituce, které budou aktivní v tomto ohledu, zajistit větší online transparentnost, odpovědnost, integritu, zajistit aplikování eh, eh, nařízení GDPR a zvýšení kyberbezpečnosti v období evropských voleb, abychom, zach- abychom obránili integritu voleb a infrastrukturu voleb protože to je zásadní i pro naši bezpečnost. Jsme připraveni pro možné výzvy do budoucna. Dovolte, v roce 80, eh, v knize 1986 George Oswell řekl, moc nás v podstatě eh, intoxikuje a eh, tvoříme si realitu podle našich vlastních potom názorů protože se snažíme nějakým způsobem ovlivnit eh, myšlení jiných lidí tím, že na ně zacílíme konkrétní eh, politickou reklamu a tak dále. Naším úkolem je bránit internet a naši svobodu proti takovým mocím, proti takové moci. Dlužíme to našim občanům. Děkuji. Děkuji paní ministrině, děkujeme pane komisaři za to, že jste byli mezi námi. Tímto je společná rozprava uzavřena. Včera předseda oznámil dvě interpretace jednacího řádu, eh, tak jak to uvedl výbor AFKO. Frakce EFDD předložila námitku k interpretaci článku 32 odstavce 5 prvního pod odstavce druhé odrážky A o, tom, o této interpretaci jednacího řádu se bude hlasovat zítra. Co se týká interpretace článku 149a odstavec 2, tady nebyly v rámci té 24-hodinové lhuty předloženy žádné námitky a tím pádem je tato interpretace považována za schválenou v souladu s článkem 226 Co se týká společné pozice o prodloužení eh, unijního svěřeneckého fondu pro Středoafrickou republiku, tak jak to dostal předseda eh, předloženo od výboru eh, pro rozvoj a výboru pro rozpočty a jak to bylo oznámeno včera na zasedání, na začátku zasedání, ani zde nebyly do 24 hodin předloženy žádné nábytky, tím pádem předseda tuto pozici formálně předloží jakožto společnou pozici Evropského parlamentu Evropské komisi. A teď v rámci pořadu jednání nás čeká společná rozprava na téma Horizont Evropa. Máme tady zprávu pana kolega Dana Nica ehm, a zprávu kolegy Elera. Takže teď má slovo pan Nica na čtyři minuty. Děkuji, děkuji za slovo, vážený pane komisaři. vážení pane předsedající, dobrý večer, milí kolegové, milé kolegyně. Tak a nyní se nacházíme eh, v okamžiku debaty eh, k tomuto tématu již 10 měsíců uplynulo od eh, okamžiku, kdy komise předložila svůj rámcový program, inovační program Horizont eh, Evropa. Je to velice důležitý program, který bude mít zásadní dopad na výzkum, inovace, vývoj, ale zároveň i nové technologie v Evropě prostřednictvím výzkumu, eh, inovací, základního výzkumu. Evropa musí být průkopníkem v této oblasti a zároveň vytvářet kvalitní pracovní místa spojená s tímto úsilím. Rád bych vám řekla, že jednání, která máme za sebou, jednání, které jsem vedl, nakonec znamenaly úspěch, ovšem částečný úspěch. Proč? Protože ten princip excelentnosti, výjimečnosti, pokud jde o výběr projektu, tak ten zde máme méně než 33 tohoto programu bude k dispozici pro různé cíle v oblasti klimatických změn. Chceme samozřejmě podpořit především ekologické produkty ve prospěch našich koncových uživatelů. Dále jsou to nástroje, které budeme mít i z horizontu 2020 je to asi 5 až 10 které budeme věnovat malým a středně velkým podnikům. To je v podstatě i ekvivalentem toho, co jsme poskytovali v minulosti malým a středním podnikům. Ovšem je zde určitý rozkol mezi výzkumem a inovacemi, který bychom chtěli překlenout eh, účasti na tomto programu. Budeme mít 3,3 eh, v tomto rámcovém programu pro členské státy, které například trošku zaostávají, ehm, pokud jde o využívání tohoto programu. Chceme, aby došlo k tomu, aby celá Evropa byla konkurenceschopnou v oblasti výzkumu a vývoje a inovací. A pokud jde o Evropskou, Evropskou radu pro inovace, tak v této oblasti samozřejmě chceme zvýšit konkurenceschopnost celé Evropské unie a dosáhnout eh, hmatatelné výsledky pro všechny Evropany. Pět domén zde máme k dispozici přizpůsobení se klimatickým změnám, Eh, dále jsou to záležitosti mm, klimatic, eh, všechny klimatické záležitosti, mm, dále je to eh, půda, veřejné zdraví a samozřejmě, že očekáváme na první výsledky které projektu, které by odpovídaly těmto kritériím. V prvním programu jsme věnovali velikou pozornost především inovacím. To je dobře, ovšem Horizont e, Evropa musí podpořit všechny etapy výzkumu a vývoje i základního výzkumu protože základní výzkum je eh, hlavním předpokladem, eh, abychom dosáhli eh, všech cílů, které jsme si stanovili v této oblasti na evropské úrovni. Zároveň samozřejmě chceme dosáhnout zjednodušení administrativní zátěže pro beneficienty já si myslím, že jsme byli velice seriózním, zaangažovaným partnerem v tomto ohledu, i pokud jde o velice ambiciozní harmonogram. Jestli nám povedlo splnit a tyto výsledky budou validovány zítra v průběhu toho, této do, dost, mm, částečné dohody těchto jednání, těchto výsledků, které předložíme našim výzkumným pracovníkům i našim občanům. Rád bych vám řekl, že samozřejmě jsou zde určité věci, které jsme ještě nediskutovali, mezinárodní spolupráce, synergie, rozpočet. Evropský parlament by chtěl ale zachovat Eh, naše ambice i v tomto ohledu, eh, tak abychom měli více než 120 milionů eur k dispozici v rámci rozpočtu pro tento program. Rád bych poděkoval rumunskému předsednictví, celému Evropskému parlamentu i panu komisaři eh, za Mm, vaše příspěvky. Povedlo se nám všem dosáhnout eh, těchto konkrétních výsledků. Většina kolegů zde bohužel dneska sice není z mého týmu. Výborně jsme spolupracovali a opravdu i mezi politickými skupinami došlo k jednomyslné podpoře. To bylo téměř poprvé v tomto ohledu a skutečně se těšíme na to, jak bude tento program implementován. Děkuji. Pan Eller na čtyři minuty. Vážený eh, pane komisaři, vážení kolegové. Myslím, že dnešek je dobrý den pro Evropu, nebo zítřek také, kdy budeme o tomto programu hlasovat. Evropa je ambiciozní. Zítra Evropa schválí jeden z největších eh, výzkumných programů světa. A Evropa se tímto programem obrací na občany Evropy. V současné době se hovoří o eh, ochraně klimatu. 35 výzkumu se bude soustředit na klimatické změny. Zabýváme se také zdravotnictvím. Chceme bojovat proti rakovině. Chceme bojovat proti rakovině dětí. Zároveň se zabýváme bezpečnostní potravin, zabýváme se kulturním dědictvím Evropy, zabýváme se eh, novým průmyslem v Evropě, eh, digitálním průmyslem či kreativním průmyslem. A tento program je ambiciózní, a to ve světovém měřítku. Programy pro umělou inteligenci, a programy týkající se kvantových technologií, Otázka digitalizace výroby v Evropě. To jsou odvětví budoucnosti, odvětví, na která se bude soustředit evropský výzkum. Posílí konkurenceschopnost Evropy a soustředí se také na evropské občany. Soustředí se na jejich eh, zdraví, na jejich eh, zájmy. Není to žádná abstraktní diskuse o výzkumné politice. Je to základ Evropy. My eh, žijeme v Evropě vysokých mest, žijeme na kontinentu, a kde máme nejvyšší sociální výdaje světa. A důvod, proč jsme konkurenceschopní, jsou inovace a výzkum. Od 18. století je Evropa místem, kde se rozvíjí inovace, výzkum, kde se společnost rozvíjí dále. A a díky tomu jsme se dostali tam, kde dnes jsme. A evropský sociální model, evropské osvícení, evropská svoboda, bezpečnost pro lidi, evropská demokracie – a také nové výzvy, jako, je, jako jsou třeba klimatické změny. To jsou věci, na co se tento program bude soustředit. Ale musíme být eh, také realističtí. Eh, v jakém světě žijeme? Tímto programem parlament požaduje 120 miliard euro. Eh, nicméně máme zde velkou celosvětovou konkurenci. Mezi deseti největšími výzkumnými podniky světa je jenom jeden podnik evropský a mezi 20 největšími jsou pouze tři evropské a, a, tři, a dva podniky z toho jsou v automobilovém průmyslu. A podniky jako Amazon v roce 2007 vydali na 20 miliard dolarů na výzkum. To je více, než celá Evropská unie vydala v roce 2017. Já myslím, že tento program eh, zajistí to, abychom posílili konkurenceschopnost v Evropě a aby Evropa mohla čelit výzvám. V dnešních dech často hovoříme o klimatických změnách. Eh, je třeba podívat se na to, jestli jsme dostatečně ambiciozní, jaký je náš eh, příspěvek. Já si myslím, že bychom měli být pišní na tento eh, program, protože tento program zajistí, že eh, bude existovat klimatický výzkum. V Americe eh, v této oblasti škrtají prostředky. Čína také vůbec není ambiciozní, pokud jde o boj proti klimatickým změnám. Evropa chce, aby tento výzkumný program byl naprosto zásadní. Já bych chtěl poděkovat eh, dalším institucím, eh, se kterými jsme spolupracovali. Eh, dosáhli jsme výsledku v historicky krátké době. Ukázali jsme tímto způsobem, že Evropa může společně jednat a že je schopna čelit světovým výzvám. Mnohokrát děkuji. Nyní má slovo pan Moedas za komisi. Mnohokrát děkuji. Pane předsedo, vážení poslanci, naposledy, když jsem zde byl, na plenárním zasedání, bylo to 11. prosince minulého roku. A tehdy jsem přivítal politický konsenzus, kterého bylo dosaženo ve výboru ITRE. Děkuji panu Buskovi. A také jsem ocenil eh, to, že jste postupovali rychle a kvalitně. Eh, to byla ambice parlamentu. Eh, chtěl se dohodnout na rámcovém nařízení, které vytvoří Horizont Evropa. A tím jsme otevřeli prostor, jste otevřeli prostor pro to, aby Rada a komise s vámi mohla vyjednávat. A teď čtyři měsíce v trialogu. Já jsem velice šťastný, velice šťastný, že se nám podařilo dosáhnout tak dobře vyváženého materiálu k horizontu Evropa. Blahopřeji panu Nikovi, blahopřeji panu Eilerovi, blahopřeji vám za to úžasnou dosaženou práci. Bylo skutečně působivé eh, sledovat, jakým způsobem se vám podařilo dosáhnout konsensus, že jste pracovali tak, že jste podnětil i druhé, aby pracovali tak intenzivně. A zítra mm, eh, Doufejme, že se nám podaří odhlasovat velkou většinou. Mm, eh, také pan předseda Buzek z výboru ITRE nás doprovázel. Já také chci poděkovat a poblahopřát radě rumunskému předsednictví. A teď dovolte, abych byl trochu osobný. Dovolte, abych poděkoval vám, excelence, Velvyslanče, vy jste pracovali 24 hodin denně, abychom mohli dosáhnout tohoto výsledku. Jsem za to skutečně vděčný. Děkuji. Minulý týden jsem zažil překrásný okamžik. Myslím, že my všichni jsme měli překrásné okamžiky, že jsme poprvé eh, v našem životě viděli ten obrázek černé díry. Představte si, že člověk před stolety, Albert Einstein, už si představoval černou díru a Eh, už sto, sto let se snažili lidé eh, dopátrat se toho, zda to bylo pravda, zda je to pravda a nám se to podařilo. My jsme tam byli. Byla tam i Evropa, tiskla tlačítko na ten obrázek, který, který ukázal světu něco, co jsme si nemohli ani představit. Einstein Eh, eh, eh, prostě udělal tolik, my jsme se ani nedokázali představit, jakým způsobem ovlivní svět. Bylo tam u toho tolik vědců. A historie vědy byla před tímto okamžikem, než se nám podařilo vidět tento obrázek. A já si myslím, že to je, alespoň pro mě, Kdybych měl popsat evropskou vědu, to byl právě tento okamžik, protože tento okamžik byl o otevřené vědě, otevřených inovacích a otevřenosti vůči světu, protože v té místnosti toho dne bylo zastoupeno 200 vědců eh, z 49 různých národů. A proto jsem tak hrdý, protože Evropský horizont je právě o tom. Je o naší vedoucí pozici v oblasti vědy. A když přemýšlíte o všem, co se nám podařilo dosáhnout, eh, co jsme zabudovali do nových programů, že budeme mít také tyto mise, eh, o kterých hovořil pan Ehler, že to lidé pochopí, budou tomu rozumět, budeme komunikovat s lidmi o tom, co chceme dělat, aby se nám podařilo vylečit takové nemoci, jako je rakovina. Eh, to nás spojí s lidmi eh, v rámci eh, inovací, budeme také financovat projekty, rozhodovali jsme se vytvářet partnerství pro snadnější cestu, pro méně komplexní komplikovanější financování a podporu takovýchto partnerství. A samozřejmě to nejdůležitější pro nás, pro všechny, je, že tento program je o excelentnosti, ale musíme také pomoci těm, pro které je to určené. A my vám to dlužíme. Dlužíme to vám, parlament, pardon, eh, jsme vděční za to vám, parlamentu, že se nám podařilo prosadit tolik procent, které půjdou do podpory vědy a výzkumu.